tak laskavě a posaďte se. Πριν προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες... Zahajuje opět naše zasedání. Point of order, please. Někdo má k jednacímu řádu. Pane předsedo, vážení kolegové, 30 vteřin Eh, chtěl jsem vás požádat a také pana předsedu Tajányho, aby veřejně, osobně a institucionálně eh, vysvětlit eh, a odsoudit včerejší stanovisko <clears throat> kolega Michele, protože nelze připustit, aby tady byly pronášeny takové ohavné projevy, například k rovnosti pohlaví, zpráva pana Korvina, aby to bylo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 E pertanto chiediamo al presidente... Eh, Mikel, eh, pan poslanec Mikel tady prohlásil velmi nestriatá slova, žádám pana předsedu Tajányho, aby se k tomu vyjádřil a odsoudil to ve jménu evropských socialistů. Chci vyjádřit, že eh, takové výrazy co nejostřeji odsuzujeme a ještě jednou chci poukázat na to, že my podporujeme rovnost mužů a žen proti jakékoliv formě diskriminace na základě pohlaví. Musí být jedna věc jasná nikdy neustoupíme při obhajobě práv eh, v rovnosti pohlaví. Eh, pane Pitela, já samozřejmě tuto zprávu předám panu předsedovi Tajánimu. Eh, pan Korvin Mike taky žádá o slovo. Děkuji. Já bych chtěl, abychom přesunuli hlasování o zbavení imunity Marie Lepenové, protože eh, Budeme-li hlasovat teď, tak dostane o 100 tisíc hlasů navíc, protože ona využívá to k propagandě a říká, že je pronásledovaná a tím získá jedině body při volbách. Eh, protože jestliže o ní budeme hlasovat, tak zcela jistě ji zvolí. Nesmíme zasahovat do volebního procesu ve Francii. Pane Korvine, Mike, já jsem se domníval, že okomentujete to, co právě řekl pan Pitela ale vy jste byl velice originální, když se jedná o jednací řád eh, a bod, o kterém jste právě hovořil, týkající se pravidla 1.8 odstavce 1, týkající se zbavování imunity jakého člena, jakéhokoliv člena Evropského parlamentu a eh, lokálních voleb. Tam je to přesně jasně stanoveno a nyní máme další příspěvek. Děkuji, pane předsedo. Pravidlo 181 a 49 týkající se právního výboru. Rád bych tady eh, poznamenal velice vážný případ Alese Adameskuha, německého občana, který žije v Londýně a který byl předmětem Eh, politického vidění ze strany evropské vlády a evropské policie. Již otec pana Romaneského byl zatčen a vězněn, eh, eh, zemřel ve vězení. Jeho žena měla být nelegálně unesena gangstry z USA je třeba, aby, jsme, aby se Evropský parlament přísně ohradil proti tomu, aby se poslanci Evropského parlamentu zneužívali i jakýkoliv občané eh, k politickým účelům. A je třeba, abychom se tím zaobírali. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Eh, a nyní přistoupíme k hlasování. Rád bych eh, přivídal pana Habiba Amalkyho, předsedu sněmovny Marockého království a jeho delegaci, kteří sedí na tribuně návštěvníků a dovolte, abych ho tedy velice srdečně přivítal mezi námi, včetně celého delegace je na pracovní návštěvě v Evropském parlamentu od včera, a je to pro nás veliká čest, že se účastní našeho hlasování. Srdečně vítejte. První zpráva, o které budeme hlasovat, je zpráva Ferrara. Žádost, aby byla Marin Lepenová zbavena imunity, pan Korvin Mike eh, eh, právě přednesl návrh, aby se toto hlasování odložilo.